A na řadě jsou otázky k komisi. První otázka od pana Berka. Deset let eura, pane komisaři. Děkuji, paní předsedkyně. Zkušenost s rozpočtovou koordinací byla eh, v podstatě pozitivní a můžeme z celého eh, období eh, vyvodit určité závěry je jasné, že je třeba e, posílit efektivitu rozpočtového dozoru e, a je třeba se zabývat e, obecnějšími otázkami, které se mohou projevit na makroekonomické stabilitě členských států a na fungování měnové unie. Eh, fiskální politiky a koordinace by měly být lépe provázány v rámci celého cyklu. To znamená, eh, že to tak musí být eh, činěno jak v dobrých, tak v horších a špatných časech rozpočtové cíle ve střednědobém horizontu by se měly zabývat implicitními závazky. Všechny tyto eh, faktory eh, vedou k tomu, že voláme po eh, hlubší dozoru rozpočtové oblasti. On musí být zároveň širší. E, platí to i pro členské státy, které musí více dbát, jak se věci mají v oblasti zadluženosti, e, co se e, týče nákladů na pracovní sílu a nebo jak to vypadá s tendencemi nevyrovného růstu. Klíčové nástroje jsou samozřejmě E, zakotveny ve smlouvě a e, také v paktu růstu a stability. Nedávné přijetí e, plánu obnovy e, ohledně e, ekonomické politiky Evropské unie, který byl přijat v listopadu loňského roku, posiluje roli komise jako katalyzátora z krátkodobého hlediska a posiluje také různé naléhavé politiky v oblasti ekonomiky. Komise rychle vytvořila ekonomickou odpověď na zpomalení ekonomiky a její rychlá e, aktivita je samozřejmě odpovědí na závažnost e, celého, e, celé situace a na kroky realizované na národní úrovni jelikož členské státy jsou zodpovědné za rozpočtovou politiku, tak komise stanovila eh, obecný cíl, co se týče fiskálního eh, stimulu a jde o to dát ekonomice eh, nové, vdechnout jí nový eh, život, eh, větší aktivitu. Teď samozřejmě jde o určité výzvy co do koordinace a dozoru realizace národních opatření. Komise a Rada ECOFINu budou společně monitorovat realizaci těch národních opatření v souladu s principy, které jsou obsaženy v plánu obnovy a rozumná realizace e, e, rámců, fiskálních rámců e, samozřejmě také pozitivně ovlivní další vývoj v oblasti fiskální politiky. Společně s národními pravidly a s reformami, které jsou v průběhu realizace, se dá očekávat zlepšení. A samozřejmě jde ještě o to, že musíme se soustředit i na soukromou spotřebu a e, soukromé zadlužení. Děkuji. Pan Berg má ještě doplňující otázku, 30 vteřin. Uh, um, Děkuji, pane komisaři, velice se cením vaši odpovědi. Máme společnou měnovou politiku, ale ve světle stávajících problémů myslíte si, že by euroskupina měla sehrávat větší úlohu a zároveň musíme také respektovat daňové politiky v jednotlivých členských státech. Implementace nebo přijetí Lizabonské smlouvy by ovlivnilo tuto oblast daní, ale co je důležité, musíme více spolupracovat. Jaké jsou nové způsoby, abychom zajistili motivaci pro jednotlivých, členských, v jednotlivých členských státech? Jaká je úloha euroskupiny? Jak víte, euroskupina v této chvíli je a bude eh, určitým neformálním orgánem i po přijetí Lisabonské smlouvy, čili nemůže tato skupina přijmout žádná formální rozhodnutí, i když se týkají pouze eurozóny, členů eurozóny a činí se na půdě ECOFINu. Ale euroskupina během posledních třech eh, tří, čtyř let byla především pod vedením pana Junckera, zlepšila obsah diskusí a probírali jsme mezi členy euroskupiny, ale nejen s komisí, ale také s Evropskou centrální bankou, hlubší rozpočtový dohled a také hlubší hospodářskou spolupráci a dohled, čili probírali jsme i ostatní otázky, které se týkají externí úlohy euro a také externí úlohy eurozóny. Co se týče daní, velice dobře víte, je to citlivá otázka. Podle stávající smlouvy, ale také podle Lizabonské smlouvy v budoucnosti, rozhodnutí v oblasti daní vyžadují jednomyslnost jednomyslnost na úrovni Evropské unie. A já v blízké budoucnosti nevidím eh, žádné změny v oblasti tohoto rozhodovacího rámce. Můžeme vzít ještě eh, dvě doplňující otázky, takže nejdříve pan Lichfried. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych eh, přednesl jednu poznámku. Jsem velmi rád, eh, že zde mohu přednést tuto otázku, když eh, předsedáte vy, když jste zde vy, pane komisaři. Euroskupina nám ukázala v době krize, že jiné členské státy by měly zájem o vstup do euroskupiny. A mě by zajímalo, jak se k tomu staví komise? Zda skutečně tyto státy budou moci za určitých okolností přistoupit eh, k euroskupině? Pan Lundskren. Děkuji, mám tuto otázku. Pokud bylo euro tak úspěšné posledních deset let, tak proč Itálie a Řecko, abych uvedl pár příkladů, mají teď tak špatné, špatná čísla, co se týče státního dluhu, horší než předtím. A co Švédsko? Proč to má o tak výrazný e, podíl nižší e, úrokové sazby než Německo a není to e, země v euroskupině. Děkuji paní předsedkyně. Eh, tak jak víte, od 1. ledna 2009 máme dalšího člena eurozóny, Slovensko, a teď je to již tedy 16 členských států ze 27, eh, které jsou členy eurozóny a eh, používají tedy stejnou měnu. Kdo bude následovat? Inu, to není na komisi eh, přijít s odpovědí na tuto otázku. Jde eh, o to, aby se případní kandidáti eh, projevili. My teď víme, které členské státy Unie by se chtěly připojit k euroskupině co nejdříve, ale bohužel zatím ještě nesplňují všechna kritéria, která smlouva vyžaduje, pobaltské země, Maďarsko a další a víme, že jsou zde dva členské státy Unie, konkrétně Spojené království a Dánsko, eh, které mají opt-out a které tedy mohou eh, být eh, vyčleněny a mohou zatím a mohou se tedy připravovat na případný vstup jednou. Já nevím, kdo bude následovat po Slovensku. Možná, že to může být jeden z těch dvou států, které teď mají opt-out, to znamená Spojené království nebo Dánsko, e, které se, dejme tomu, rozhodnou, že v následujících měsících, dejme tomu desíti měsících, e, dospějou k rozhodnutí, že už nechtějí ten opt-out a požádají o členství v euroskupině. Ostatně jejich e, E, jejich situace je taková, že splňují všechna kritéria, ale ono je e, na, konkrétně tedy Dánsko, ale ono je to na dánském e, vládě, parlamentu, případně občanech Dánska, aby v tomto směru rozhodli. My jsme dnes dopoledne tady si připomínali desáté výročí zavedení eura a já jsem si jist, že v následujících Eh, deseti letech všechny, či téměř všechny členské státy Unie se k euru připojí, protože během této eh, krize, během této obtížné eh, situace se opravdu zájem o euro hodně, hodně zvýšil a ti, kteří se zatím e, nepřipojili k euroskupině, tak si uvědomují, že e, jsou výhody mnohem, mnohem vyšší, mnohem závažnější, mnohem větší než e, ty případné povinnosti či obtíže, které jsou s členstvím v euroskupině spojeny. A ještě k těm dalším stanoviskům. Já, kdybych byl ve vaší eh, situaci, tak bych eh, nebyl eh, zastáncem argumentu ohledně úrokových měr. Co se stalo s úrokovými mírami, dejme tomu v Dánsku, které tedy je členem Unie a nemá euro a pak samozřejmě Eh, je tady třeba sledovat eh, rozhodnutí Evropské centrální banky. Eh, trhy nejsou více nakloněni těm, kteří v euroskupině nejsou. Naopak, je to nákladnější. Další otázkou je otázka paní Kazaky ohledně pádu cen mléka renských výrobků na evropském trhu. Paní Fisher Bowl. Um, Vážení členové Evropského parlamentu, ráda bych eh, na úvod to popsala, jaká situace vypadala před eh, několika lety. Myslím, že se všichni vzpomeneme na mlékarenský průmysl, který měl velice stabilní situaci, kde nebyla velká fluktuace v oblasti cen. Ale během posledních několika let se situace změnila dramatickým způsobem. Za prvé, v roce 2007 se velice dobře pamatuji, že v srpnu, v září došlo k ohromnému nárůstu mlékareckých cen a pak v loňském roce došlo k ještě možná horšímu snížení cen Dnešní situace je taková, že ceny se dostaly na úroveň intervenčních zásahů a někdy se dostávají dokonce pod tu úroveň intervencí. Jsem si jistá, že mohu ujistit členy Evropského parlamentu, že zhoršení trhu eh, s mlékárenskými produkty mě velice znepokojuje. Máme podpůrná opatření, která jsme zavedli, která mohou být aktivována, abychom mohli podpořit mlékárenský průmysl a v některých případech jsme už přijali konkrétní opatření. Země, kde má být normální situace, kde systém, eh, který se týká zásob másla, eh, byl aktivován 1. března. Rozhodli jsme se, že budeme aktivovat tento systém od 1. ledna. To znamená, že produkce, která probíhala v prosinci, je také způsobila a, a může tedy zapadnout do tohoto systému intervencí. A nebo také poskytnutí vývozních dotací. To jsou nástroje, které jsou k dispozici, které mohou zajistit to podporu mlékárenského průmyslu velice efektivním způsobem. Co se týče intervenčního systému, eh, který je, má být zahájen v březnu, to znamená, že má pokrýt výrobu, která proběhne v únoru v oblasti másla, dále také odstředěného eh, mléčného sušeného mléka, eh, má být brána v úvahu do konce srpna. Nejdříve tady mají být eh, dané kvóty za stanovenou cenu a potom eh, má vzniknout systém eh, veřejných zakázek, tak jak je to požadováno v rámci tohoto systému. Také bych chtěla připomenout na situaci v roce 2007. Všichni si vzpomeneme, že okamžitá rychlá reakce, která byla zcela evidentní ze strany Evropského parlamentu, ze strany Rady členských států, všichni vyvinuli ohromný tlak na mne, abych zvýšila okamžitě, včera bylo pozdě, jednotlivé eh, kvóty, abychom eh, zlepšili nebo eh, uzmírnili situace, co se týče spotřebitelských cen. Dnes bych také chtěla se zaměřit na určitá nedopat, nedopatření a nedorozumění, kdy se hovoří, že mléčné kvóty Eh, mají na vinu velice špatné ceny v oblasti mlékarenských výrobků. Ve skutečnosti je to tak, že navzdory eh, tomu zvýšení kvot o 2%, která byla navýšena po, eh, budou navýšena po um, dubnu letošního roku, tak naopak dochází ke snížení, protože výroba a zvýšení kvot je určitou možností pro členské státy, pro farmáře aby mohli vyrábět, ale zcela jistě to není pro ně povinnost. To jasně poukazuje na to, že farmáři, výrobci mlékárenských výrobků se řídí eh, signály, které dostávají z trhu. Relativní malé změny, které proběhly v rámci systému kvót, tedy žádným způsobem nemohou vysvětlit volatilitu na trhu s mlékarenskými produkty nižší poptávka ze strany spotřebitelů je pravděpodobně reakcí na vysoké ceny, které byly v loňském roce, protože spotřebitelé nechtěli kupovat vysoce kvalitní, drahé mlékárenské výrobky a pochopitelně také jsme v určité ekonomické situaci, která má vliv na tuto věc. To znamená, úplně ze stejného důvodu je důležité, abychom Eh, se nenalhávali a neříkali, že takzvaný mikromanagement eh, trhu s mléčnými výrobky eh, může zajistit velké změny v tomto sektoru. Čili ten závěr je takový, systém kvot nemohl zajistit stabilitu na trhu. A na závěr, pane předsedo, portugalské úřady vůžily veškeré možnosti, aby zvýšili mléčné kvóty pro Azorské ostrovy, protože Azorské ostrovy eh, musí eh, být velice konkurenceschopné a Azorské ostrovy také mají ohromnou výhodu zvýšené produkce. Jsem si celkem jistá, že vyšší kvóty a ukončení systému kvót bude velice přínosné pro Azorské ostrovy, pro jejich mléční průmysl a myslím, že tyto krásné ostrovy, i když jsou dost vzdálené, nacházejí se v oblasti, kde musíte převážet mléko. Na závěr vás mohu tedy ujistit, že budu řídit naši politiku eh, pomocí nástrojů, které budou velice zodpovědné, eh, budou efektivním bezpečnostní sítí pro celý eh, průmysl s mlečnými výrobky. Děkuji. Děkuji, pan Kazaka. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Je mi líto, že nemohu souhlasit s vaším optimismem, když hovoříte o tom, jak tyto podpůrné kroky pomohou Azorským ostrovům. Tento týden jeden týdeník zveřejnil prognózy, že ceny sušeného mléka v porovnání s rokem 2007 klesnou o 60%. A to samozřejmě dopadá nejen na výrobce mléka na Azorských ostrovech, ale i na výrobce mléka v ostatní Evropě. A já vám musím říci, že zatím ještě tato opatření neměla žádný efekt, takže vás proto žádám, abyste věnovala tomuto velkou pozornost. Děkuji. Paní komisařko, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Víte, že velice ráda vedu dialog, diskusy na téma důležitosti zemědělského sektoru a také oblasti Azor. Jsme v situaci, kdy současný trh je nesmírně obtížný. Není to jenom obtížné pro Azorské ostrovy, je to všeobecná situace v celé Evropě. Musíme si uvědomit, že ceny se snižují na úrovně, eh, které jsme si před šesti měsíci ani nepředstavili, nebyl, nebyli schopni představit. Mohu vás pouze ujistit, myslím, že většinou věříte v moji schopnost, že najdu správná řešení ve správnou chvíli. Takovým způsobem systém vždy za takových okolností řídíme. Yes. Paní McGuinness, prosím. Děkuji. Šťastný nový rok, paní komisařce, když to není příznivé pro karenský průmysl. Zmínila se se o jednotlivých sektorech, kde dochází ke snížení cen. Vzhledem k tomu, že došlo také v jiných oblastech k nárůstu cen, je tady nějaká analýza, která vysvětluje, proč došlo k dramatickému snížení cen. Také health check je dostatečný v této oblasti nebo eh, za situace určité nejistoty. Pokud chceme posílit eh, důvěru hodnost, mělo by dojít ke snížení výroby mléka? V první řadě si myslím, že jsou zde různé důvody, proč eh, vznikla situace, kde máme velice nízké ceny za mléko. Asi ten hlavní důvod je, že ruský trh má ohromný vliv a důležitost pro evropský trh. V Rusku v ekonomickém sektoru v, nedávno, v nedávné době došlo k tomu, že proběhla ohromná devalvace. To znamená, že ceny pro ruské spotřebitele se dramatickým způsobem zvýšily. Neznám přesná čísla, ale devalvace je přinejmenším 50%, což má dopad na náš prodej do Ruska. Došlo k ohromnému snížení prodejů a, jak jsem říkala, vysoké ceny, které se objevily v roce 2007, kdy eh, lidé přestali kupovat eh, drahé mléčné výrobky a ještě se k, tomu k ním nevrátili. Ještě v současné chvíli je tady určitá atmosféra nejistoty, eh, Paní McGuinness se ptá, zda health check je dosta, dostačující. Health check má začít až v roce 2010 od 1. ledna. A když se podíváme na nejrůznější nástroje, které jsou k dispozici, abychom mohli podpořit jednotlivé sektory, proto jsme také viděli během diskusí, že jsou zde nové výzvy, musíme také naše rezervy právě eh, uvolnit na tyto velké výzvy. Čili to je důvod, proč jsme Evropskému parlamentu navrhli, také radě, ECOFINu, aby takzvané eh, neuplatněné finanční prostředky, což je přibližně 5 miliard, Eh, pro politiku eh, rozvoje venkova, tak aby využili právě 1,5 miliardy euro v tuto chvíli eh, v roce 2009. A je to tedy nyní v rukou Evropského parlamentu a rady, aby našli spolu řešení, zda je možné vytvořit, zainvestovat tyto finanční prostředky. Pokud si vzpomenete, seznam nových výzev, byl tam změněn také mlékárenský promysl, Doufám, že na straně Evropského parlamentu bude pochopení, aby některé tyto finanční prostředky byly uvolněny ne výlučně, ale také pro výzvy, které se objevují v oblasti mlékárenství. A teď tedy máme otázku pana pan Eka ohledně mikroúvěrů. Ta je položena panu Michelovi. Ano, pan Alister. Není obvyklé eh, to, že se po eh, tom dotazujícím po, eh, mohou položit ještě dvě doplňující otázky a nenaznačil jsem komisařce dost výrazně, že budu mít ještě doplňující otázku, proč jsem nebyl vyvolán. Pane Alistér, já jsem se o vašem požadavku nedozvěděla, kdybych to věděla, dala bych vám bývala jistě slovo, to je evidentní. Eh, váši spolupracovníci mi naznačili, že můj eh, požadavek je zaznamenán. Eh, takže proč jste nebyla informována, pokud váši spolupracovníci o tom věděli? Mlouvám se, ale tady mi potvrzují, že vás nikdo neviděl. Opravdu je mi to líto, takže pane komisaři, prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, diskuze mezi parlamentem a radou ohledně přijetí nařízení umožňující eh, tedy eh, určité kroky v oblasti potravin eh, jdou směrem k tomu, aby návrh komise nebyl přijat. Nicméně nařízení přijaté 16. prosince 2008 eh, tady určitou eh, finanční částku na 2008 eh, až 2010 poskytuje. Jde tedy o poskytnutí prostředků formou mikroúvěrů a jsou tam ještě další opatření. Jde tedy o prostředky, jejich cílem je zvýšit eh, produkci v zemědělském sektoru. Evropský parlament podle eh, ustanovení eh, týkajícího se komitologie bude postupovat. První balíček představuje 300 milionů eur a týká se 24 až 25 států. Bude předložen v únoru letošního roku a celkový plán eh, bude předložen komisi a to a přijat každopádně ještě před 1. květnem 2009. Komise podporuje rozvoj mikroúvěru a především institucí pro mikrofinancování. Kromě mikroúvěru je tady ještě široká škála finančních prostředků, eh, různé eh, pojišťovací eh, produkty a možnosti pladeb. Takže Komise se zavázala k tomu, aby lidé s nízkými příjmy měli eh, tyto prostředky a tyto finanční produkty také na dosah, eh, protože zatím eh, se nepo, ne, nedařilo tyto osoby začlenit do poskytování prostředků a proto se komise soustředuje na posilování institucionálních kapacit těch, kteří jsou aktivní v mikroúvěrovém hospodářství hospodářství. Tam, kde eh, se přístup ke kapitálu zdá klíčovým, eh, když dejme tomu určitá instituce chce eh, mikroúvěry poskytovat, dejme tomu na venkově, tak komise může prostřednictvím specializovaných finančních institucí přijít na pomoc tak, aby se tyto finanční prostředky dostaly až ke konečným uživatelům. Tam, kde jde o takzvané startups, může může komise také rozhodnout o financování prostřednictvím specializovaných nevládních organizací. Evropská investiční banka spravuje operace mikrofinancování a e, ty jsou tedy e, financovány z evropského rozpočtu v středozemní oblasti a také e, z Fondu pro rozvoj, to se zase týká zemí AKT. Děkuji za pozornost. Pan Vanek.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 přivítáno, nicméně je politování hodné, že návrh komise používá nevyužitých eh, finančních prostředků z oblasti zemědělství, že to bylo zamítnuto eh, kvůli tlaku ze strany konkrétních zemí. Pochopitelně, eh, mikrokredity jsou velice účinné v boji proti chudobě. nedávné době ovšem zazněla celá řada dotazů, také kritiky, co se týče přístupu k těmto mikrokreditům. Musí to být nástroj, který se používá v oblasti měst a ne na venkově. Čili co se týče globálního hodnocení toho nástroje, jak toto to, to hodnocení vypadá? Samozřejmě, jak jsem vám říkal, připravovali jsme mechanismus, který umožní okamžitě uvolnit finanční prostředky, které k tomu byly vyčleněny. Já si myslím, že původ těch finančních prostředků zde není žádný problém. Je jasné, že i v případě projektu na venkově toto nebude působit žádné zvláštní problémy, takže mohu vás ujistit, že v této otázce zde nebude žádný problém. Ty obavy, které máte, ty budou jasně vyřešeny a to uvidíte už tím prvním balíčkem, ke kterému dojde na konci února a především tedy tom hlavním balíčku, který bude připraven do 1. května. Pan Litschfried. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, eh, velmi stručnou otázku eh, myslíte si, že Následující věc má své opodstatnění v otázce mikroúvěrů. Eh, jde tedy o určité fiskální cíle v takových oblastech, jako, je biologická, eh, jako je, jsou biopotraviny či fair trade. A nebo si myslíte, že to, to jsou věci, eh, které nemají až takový význam? Já nemohu samozřejmě eh, se teď stavět do pozice někoho, eh, kdo v zemích, eh, rozvojových zemích má eh, určité koncepce na starosti. To jsou všechno velice citlivé otázky, ale vaše otázka vlastně tak, jak si podsouvá myšlenku určitého seznamu a já musím říct, že se mi to zdá docela zajímavé. Myslím, že chápu, jakým směrem se vaše uvažování ubírá. A e, je to možná otázka, kterou bychom se měli e, snažit ještě dále rozvinout a integrovat ji do celkové té reflexe. Patrně myslíte na určité Eh, in, eh, na určité, in, eh, určitá incentiva tak, aby byla podporována, dejme tomu, ta věc, jako jsou rodinné farmy a ekoprodukce a tak dále. To je určitě zajímavé nasměrování za předpokladu, že se podaří to všechno propojit. Teď tady opravdu uvažuji nahlas, ale myslím si, že pokud se, dejme tomu, něco může v tomto směru realizovat v zemědělské produkci, tak, je to určitě zajímavá diversifikace s výraznou přidanou hodnotou. Vidím opravdu užitečnost vašeho návrhu a e, určitě to sdělím svým spolupracovníkům, abychom toto téma mohli integrovat do naší reflexe. Paní Magines, prosím, buďte stručná, nabrali jsme značné spoždění. Nemáte obavy, že zabezpečení potraviny po celém světě, což je součástí této otázky, se v podstatě neřeší vzhledem globální finanční krizi? A co komise udělá, aby mohla zajistit, aby to byla neustále důležitá priorita, protože 30 tisíc dětí umírá hlady denně? To není proto, že se o tom nehovoří každý den. To neznamená, že, o tom, že na tom nepracujeme. Uh, vy pokládáte otázku, eh, která vlastně nechává tušit, že komise se vůbec nevěnuje této práci, kterou naopak iniciovala samozřejmě s podporou parlamentu. Můžete se uklidnit, mohu vás uklidnit, protože vás mohu ubezpečit, že tato otázka je zajímavá v tom smyslu, že vzhledem k tomu, že před několika měsíci ceny potravin klesly, tak by to mohlo znamenat pro někoho, že problém je vyřešen. Ale ne, ceny, i když klesly, tak nedosáhnou té nízké ceny, kterou měli předtím. Takže je dobré připomenout, že potravinová krize pokračuje a bude pokračovat ještě řadu let a bude to i nadále závažný problém. Takže buďte ubezpečena, že na tuto otázku rozhodně nezapomenu. Takže teď přistoupíme k druhé části. Máme zde tedy nejdříve otázku paní Harkin o reformě rozpočtu. Pro paní Grybauskajte. Uh, Mám dvě otázky, které se týkají reformy rozpočtu. Jedna je obecná, druhá se týká zemědělských otázek a jsem velice ráda, že mohu mít dvě otázky, protože jste původně chtěli více. Jsem ráda, že se Evropský parlament zajímá o tyto věci. Čili nyní bych odpověděla a na první otázku, která je obecnější, která se týká efektivnosti naplňování evropského rozpočtu a ráda bych chtěla říci, že jednou součástí veřejných konzultací právě eh, se zaměřila na to, jak evropský rozpočet by měl být efektivním způsobem naplňován, eh, aby byl rychlejší a transparentnější. Veřejná konzultace eh, požaduje zlepšení efektivnosti, účinnosti evropského rozpočtu, především eh, pomocí zjednodušení, proporcionality, administrativní zátěže a kontrol. Identifikovali jsme celou řadu oblastí, některé věci už začínají být velice konkrétní v Evropské komisi. Tyto iniciativy, eh, které zavádíme, je jednak iniciativa, která se týká transparentnosti. Komise již odpověděla na potřebu zlepšené otevřenosti a přístupnosti k rozpočtu. Další otázky si zaslouží také naši pozornost byly zmíněny v rámci konzultací. První otázka je integrace výdajů, které jsou v tuto chvíli mimo evropský rozpočet. To je takzvaná eh, otázka obrany, což by zvýšilo synergii, legitimnost a také by došlo k administrativnímu zjednodušení. Nicméně během let jsme nebyli příliš úspěšní. Odpovědnost členských států, to je další velice důležitý prvek. Je důležité, abychom dále posílili odpovědnost členských států, které mají na starosti 8 evropského rozpočtu, především v oblasti sdíleného řízení. Musíme jasně přidělit odpovědnost a rozlišit ji mezi komisí a členskými státy. To se také, doufáme, zlepší, pokud bude zavedena Lisabonská smlouva. Dále je to rigidnost našeho rozpočtu. Evropský rozpočet je příliš rigidní a například nedávno jsme řešili otázku podpory eh, potravinové pomoci. V, tomto, v této oblasti také máme problém například s dodávkami plynu. Nemůžeme investovat do budoucích projektů, jako je například zásoby plynu nebo propojení plynovodů. Otázka tedy zní, kolik můžeme investovat do provozních kapacit, abychom mohli reagovat, jak to můžeme zjistit v rámci evropského rozpočtu. Další oblast problémů, která byla zmíněna během konzultací, se týká snížení administrativní zátěže a komise také přijala celé, celou řadu závazků. Například integrovaný systém kontrol komise eh, chce zjednodušit pravidla v oblasti způsobilosti. Znamená to používání paušálních částek tam, kde to je na místě. V nedávném sdělení eh, jsme, se zmiňujeme o tolerovaném riziku. Chceme eh, definovat jasný systém rizik a také eh, míru chybovosti. Těšíme se na další vědnávání jak s Radou, tak s Evropským parlamentem. Těšíme se na všeobecnou podporu ze strany Evropského parlamentu, eh, že se nám podaří efektivnějším způsobem naplňovat jak rozpočet, tak také budoucí legislativu v této oblasti. Je to eh, většinou málo atraktivní otázka, protože je velice technické, odborné povahy. Ale pokud nebudeme mít dobrý systém naplňování rozpočtu, tak i dobrá politická řešení nemusí být přijata. Nabrali jsme značné spoždění, takže teď sloučím doplňující otázky. Paní Harkin, prosím. Děkuji, za vaší vyčerpávající odpověď, paní komisařko. Hovořila jste o odpovědnosti členských států. Chcete ještě eh, hovořit také o zjednodušení toho výpočtu? Eh, především bych se chtěla eh, zabývat eh, tím dokumentem samotným, eh, který eh, hodně negativně reaguje na zemědělství. Hovoří se tady o znalostní ekonomice, energetice, všech možných věcech, ale o zabezpečení potravinami ne. Takže to je negativní zpráva směrem k zemědělství. Je to nějak zasloužené. Pokud dovolíte, paní komisařko, tak bychom sloučili ty doplňující otázky. Teď paní Tykao a prosím, opravdu co nejstručněji. Děkuji paní předsedající, paní komisařko. Chci jenom říct, že rok 2009 je rokem inovací a e, tvůr, e, tvořivosti a zároveň je tady další priorita klimatické změny. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že v Evropském plánu obnovy ekonomiky potřebujeme financovat e, Eh, ty nejdůležitější infrastruktury v oblasti energetiky, dopravy, to jsou skutečné priority. Jak jsou ty zapracovány do eh, rozpočtové reformy? Paní komisařko, prosím. Takže tři doplňující otázky. Jedna se týká strukturálních fondů a tím toho, co již děláme. V jednání s parlamentem jsme se shodli, že rozpočet pro rok 2009 obsahuje prohlášení, že zrychlíme absorpci a učiníme e, rozhodovací proces pružnější pro členské e, státy, aby bylo možno lépe využívat strukturálních fondů. A to je také předmětem našeho plánu obnovy. Je tedy důležité, abychom e, o 6 miliard jenom za rok 2009 zvýšili používání strukturálních fondů. Je to také naší povinnosti vůči parlamentu a rovněž jsme se shodli s členskými státy v radě a oni toto úsilí podporují. Takže již dva balíčky změn eh, leží před komisí a my také doufáme, že to již dostal i parlament to se alespoň tedy výbor pro eh, regionální rozvoj a my doufáme, že to jsou všechno věci, které bude možno přijmout, eh, přijmout co nejdříve ohledně bezpečnosti potravin a pak předpokládám i další otázky. Je to velice citlivá záležitost. Eh, hodně kritiky eh, v tom konzultačním procesu se týkalo právě eh, kvality společné zemědělské politiky. Ne ohledně její skuteč existence, ale její kvality a schopnosti reagovat včas. Samozřejmě o to především jde e, a to e, hodně e, naši spoluobčané vnímají. Ve střednědobém časovém horizontu bude třeba více investovat do aspektů environmentálních, zdravotních a pravděpodobně takhle tedy vidíme tu střednědobý horizont, ale ne všechno Eh, mohli všichni účastníci zhodnotit. My jsme se snažili být, eh, jak eh, to šlo, jen objektivní. Také jsme vydali všechny ty konzultační materiály. V listopadové konferenci o tom hovořil předseda Barroso. Eh, nejrůznější vstupy, které jsme získali od různých eh, orgánů a eh, reflexních skupin byly zveřejněny. My se snažíme, opakuji, být objektivní a chceme, aby tedy to stanovisko všechny tyto jednotlivé věci zohlednilo a chceme vám ukázat, jak jsme vnímáni zvenčí, co se týče našich politik v oblasti rozpočtu a my pak samozřejmě všechno tohle využijeme při našem politickém rozhodování. Ještě k těm prioritám máte naprostou pravdu. My víme, co máme dělat, členské státy vědí, co mají dělat, vlády to vědí, ale ne vždy jsou všichni takto eh, v souladu, když přijde na peníze. Eh, takže jde o to, Eh, jak se, eh, proč se to často takto zadrhne. Eh, teď, především teď, když ekonomika klesá, když máme tak závažné problémy, především teď potřebujeme se soustředit a nezapomínat na to, že strategický cíl, který musíme realizovat všichni společně s vámi i s komisi, je připravit strategický materiál k rozpočtové reformě. Teď je tady otázka paní McGuinness ohledně reformy rozpočtu Evropské unie. Paní komisařko. So, was... Otázka zněla, má hlavní důraz na zemědělství a výsledek konzultací v oblasti zemědělství. Obecně eh, tam byly ještě další prvky, které byly zakomponovány do této otázky, čili ráda bych se dostala k těm obecnostem. Konzultace obecně, které jsme zahájili, byly velice uspokojivé, protože poprvé v evropské historii velice otevřeně probíhala diskuse těch, kteří byli schopni a ochotní se zapojit do této konzultace. Zapojení nevládních organizací, vlád, think tanků, občanské společnosti, což pro nás bylo velice užitečné a bude tomu tak i v budoucnosti. Odráží to široké spektrum názorů, takže těžko je můžeme omezit na jedno sdělení. Ale většinou eh, je oceňován přístup komise k revizi rozpočtu snaze maximalizovat přidanou hodnotu eh, za každé investované eh, euro, které přichází do rozpočtu. Také chceme posílit jak eh, zajistit lepší stabilitu a také eh, schopnost reagování ze strany rozpočtu. Čili došlo k velkému vývoji, ale pouze málo zainteresovaných eh, stran je spokojeno se stávající strukturou rozpočtu. Stanovili jsme si priority, co se týče velkých výzev, které musí Evropa řešit. Klimatické změny, globální konkurenceschopnost, ty jsou na prvních místech. Příspěvky také navrhují nejrůznější reformy, které se zabývají otázkou výdajů eh, finančních systémů a způsob, jak se naplňuje evropský rozpočet. Detailní informace, jak bylo řečeno, jsou k dispozici na webové stránce komise. Na závěr, co se týče zemědělství, konzultace poukazují na široký konsenzus, že zapotřebí dále reformovat společnou zemědělskou politiku. Někteří chtějí pokračovat v reformě, tak jak tomu probíhalo v rámci health Někteří ale chtějí radikálnější změny. Většina eh, přispěvatelů eh, zdůraznila, že SZP mm, se musí zaměřit na konkurenceschopnost, klimatické změny, také požadavky, co se týče kvality potravin a další cíle v oblasti ekologie. Jsou tady různé názory, nicméně, co se týče změn a rozsahu změn, názory jsou podobné. Komise eh, se chce zaměřit na výdaje v oblasti zemědělství. Chceme výjít z těchto konzultací se technologického hodnocení, také diskuzí v oblasti sektorových eh, politik. Bude to součást politické reakce, která zazní v průběhu letošního roku, kdy komise připravuje strategický materiál a doufám, že budeme moci spolupracovat s vámi, abychom tento materiál, toto stanovisko dali spolu dohromady. Takže já spojím tyto otázky. Je zde paní Fan, paní McGuinness a pan Paletis. Paní McGuinness. Děkuji, děkuji paní komisařko za odpověď, také za poznámky, které se týkaly otázky Marianne Harkin, bezpečnosti potravin. Myslím si, že tady je velká propast na trhu. Včera většina poslanců podpořila SZP a také zabezpečení potravin, také je tady diskuse, která se týká mléčných eh, výrobků. Musíme se ale podívat, jak situace skutečně vypadá, jak široké reformy potřebujeme. Musíme zajistit potraviny Evropanům, také se musíme zaměřit eh, na ekologické otázky a pochopitelně na tyto věci budeme neustále upozorňovat. Farm. Pan Farm. Tak, Děkuji. Mám otázku pro paní komisařku. Já jsem se zúčastnil té skvělé konference v prosinci ohledně eh, analýzy rozpočtu v polovině období a hovořilo se tam o tom, jak je důležité eh, o Eh, případných pozměňovacích návrzích jednat, ale teď se dozvídáme, že snad eh, tady nebude nic nového na stole eh, nejdříve po volbách do Evropského parlamentu a do, po volbách v Německu. Takže další otázka. Pan Polecký. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Já bych vám chtěl poděkovat za vaše přesné a otevřené odpovědi. Diskuze o reformě rozpočtu eh, už tady probíhají eh, víc jak rok a já se vás chci zeptat, jak finanční krize na eh, tyto úvahy dopadá, jak je ovlivňuje a také bych chtěl vidět, zda budete hledat nějaká řešení, abychom se podobných finančních krizí do budoucna vyvarovali. Děkuji jakékoliv rozhodnutí, které budeme dělat, eh, především strategické, musí být velice politické. Nemůžeme eh, pokazit eh, či narušit to, co dobře funguje, ale naopak musíme se zbavit všeho, co již není efektivní. K té analýze v polovině období, tady došlo asi k určitému nedorozumění. Nám nikdo tento úkol nedal, byli jsme požádáni, abychom připravili dokument k rozpočtu a jeho reformě do eh, konce roku 2009. Tady samozřejmě jde o to vybrat eh, termín, který je politicky nejvýhodnější a eh, dobu, kde je možno E, opravdu e, efektivně pracovat. Já bych byla osobně proto, aby to bylo, dejme tomu, e, dříve, někdy na jaře, ale musím být realistou. Jsou tady samozřejmě volby, je tady otázka plynu, otázka gazy a dalších věcí a je důležité, aby dobrý návrh nebyl vhozen eh, do pléna ve chvíli, kdy tady budou různé eh, velmi naléhavé eh, a urgentní záležitosti a ten návrh by mohl zapadnout, takže musíme být opatření, opatrní. A chci ještě zdůraznit jednu věc. To jsou velice důležité a zásadní otázky, které tady formulujete mnohem širší a významnější než je v možnostech evropského rozpočtu na ně reagovat. Finanční krize je na natolik hluboká, že žádný rozpočet na ní reagovat nemůže. Evropský rozpočet činí pouze 1% HDP a krize byla zapříčiněna nedostatky v dozoru nad finančními systémy, nedostatky v globalizaci finančních systémů. Evropský rozpočet je relativně malým rozpočtem. Má Eh, určitý soubor opatření a nástrojů eh, k užití, ale eh, tento soubor opatření je omezený a většinou se soustředuje na kontrolní aspekty věci, na makroekonomická opatření a to je ještě důležitější než otázka, jakou částku můžeme věnovat na boj proti krizi. Eh, máme globalizační fond, máme eh, také určitý nástroj flexibility a některé další, ty ovšem nejsou příliš rychlé ani příliš účinné. A proto náš plán obnovy eh, zakotvuje princip určitých strategických investic v oblasti energetických projektů, dalších projektů e, infrastruktury a ta celková částka tvoří 5 miliard eur členské státy nejsou příliš ochotné e, o finančních částkách spojených s těmito návrhy diskutovat právě kvůli krizi. A ta krize odhalila další věc. Je velice důležité financovat a investovat do projektů infrastruktury. E, ta krize představuje velice významnou lekci e, pro Evropskou unii. A e, tato lekce nám ukazuje, že musíme e, využívat finančních prostředků z rozpočtu velice cíleně a soustředěným způsobem. On je ten rozpočet příliš malý na to, abychom pokryli e, z jeho e, jednotlivých položek všechny aspekty. Stávající pokles ekonomiky ve světě a by měl politiky vybudit k tomu, abychom se soustředili na lepší investování. A teď tedy přistoupíme k panu Barotovi. Máme zde 16 otázek, takže si dokážete představit, že je neprojdeme všechny, takže si vezmeme první tři otázky, které jsme dostali podle toho, jak nám byly podány. První otázka Šona o Nechtajna o počítačové kriminalitě. Děkuji, paní předsedkyně. Odpovím tedy na otázku pana Onechtajna. Už několik let komise vede boj proti počítačové kriminalitě a dělá to v úzké spolupráci s členskými státy a dalšími institucemi EU. Komise přispívá k boji proti počítačové kriminalitě čtyřmi způsoby podporuje spolupráci mezi členskými státy, usnadňuje partnerství soukromého a veřejného sektoru, vytváří různé právní nástroje a konečně také navazuje spolupráci s třetími zeměmi. Komise ve sdělení z roku 2007, které nese název Směrem k všeobecné politice boje proti počítačové kriminalitě, tak tam komise podporuje výměnu informací na tomto poli mezi represivními složkami členských států, a to buď bilaterálně, anebo prostřednictvím Europolu. Členské státy musí vytvořit eh, stála kontaktní místa, jejichž prostřednictvím eh, se na ně mohou obrátit jiné členské státy se žádostí o pomoc nebo o informaci. Komise také přispěla k vypracování závěru Rady ohledně strategie boje proti počítačové kriminalitě, která byla přijata v listopadu minulého roku. Tato strategie navrhuje celou řadu opatření, jejíž cílem je podpořit spolupráci mezi členskými státy v boji proti takovým zločinům, jako například eh, nabádání k terorismu, nabádání k podvodům, eh, podvody, eh, dětská pornografie a tak dále. Ty platformy, které budou odhaleny na internetu, musí být centralizovány, aby Europol měl centralizované informace o těchto činech. Zároveň také komise rozvíjí politiku partnerství mezi represivními složkami a soukromým sektorem, aby bylo možno v jejich spolupráci reagovat eh, na počítačovou kriminalitu. Eh, Rada pro spravedlnost a vnitro eh, z prosince 2008 vydala doporučení ohledně spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem v boji proti počítačové kriminalitě. Komise chce také vytvořit Evropskou finanční koalici, která bude bojovat eh, proti dětské pornografii na internetu. Cílem této koalice je združit úsilí jednotlivých soukromých i veřejných aktérů, aby se mohlo bojovat eh, proti šíření dětské pornografie na internetu. Konečně také komise se podílela na vytvoření legislativy, která zavádí minimální normy pro harmonizaci odpovídající legislativy v trestní oblasti. To je eh, příklad rozhodnutí 2000, z roku 2005, eh, který se eh, týká vyměny informací a je to také příklad rozhodnutí 2004, která se týká dětské pornografie. Komise také dnes se studuje způsob, jak by bylo možno aktualizovat a uplatnit v praxi tyto nástroje. Takže na závěr bych rád řekl, že bychom měli mít na paměti, že internet je celosvětovou informační sítí. Evropská unie nemůže sama všechno regulovat. A právě proto by Komise ráda podporovala mezinárodní spolupráci v této oblasti a tento rok uspořádáme schůzi s mezinárodními organizacemi a agenturami Evropské unie s cílem koordinovat aktivity těchto mezinárodních organizací a těchto agentur Evropské unie. Tak toto je jako odpověď na otázku pana Ounešteina. Pořád se snažíme tedy dohnat čas, já tedy schrnu ty doplňující otázky, pan Ounechtein a paní Tykaun. A pak pan Dover. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat panu komisaři za jeho odpověď. Mám doplňující otázku, pane komisaři. Co se týče vyhrožování pomocí počítače. Většinou mladí lidé se eh, stávají obětmi. Například Bevo, Facebook eh, jsou takovéto zdraje zastrašování. Tento trend narůstá, hlavně v případě mladých lidí. Takže co bude Evropská unie dělat, aby zajistila, aby se větší pozornost věnovala právě tomuto fenoménu? Euh, paní Tykau a potom pan Dover. Paní Tykau. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Ze všeho nejdříve bych eh, položila tuto otázku. Jaká opatření plánuje komise, aby členské státy mohly schválit úmluvu Rady Evropy o počítačové kriminalitě? Jaký akční plán komise zavede v zájmu vylepšení boje proti počítačové kriminalitě. Jaká opatření chce komise přijmout, aby se uplatnil elektronický podpis? Děkuji. Pan Dover? Paní předsedkyně, pokud mohu přivítat odpověď, která doteď zazděla ze strany pana komisaře, tak bych ho chtěl pouze ujistit, že lidská práva v této oblasti musí být neustále na paměti. To znamená, jsem osobně pro, abychom potlačovali tento typ zločinů, ale musíme zajistit, aby internetové společnosti a policejní orgány eh, neovlivňovaly příliš eh, tvrdě veřejnost, která s velkým uspokojením internet používá. Pane komisaři? Ano, takže Nejprve samozřejmě máte pravdu a já okamžitě reaguji na otázku ohledně lidských práv a ohledně boje proti počítačové kriminalitě. Ano, je třeba tady obezřetně zahájit boj proti této eh, počítačové kriminalitě, protože je třeba eh, respektovat lidská práva a e, následně do e, stokholmského programu e, pro leta 2010 až 2014 zapracujeme celou tuto oblast boje proti počítačové kriminalitě. A já jsem již řekl panu o Nektajnovi, jde o to, že ta observatoř u Europolu by nám měla umožnit lépe dohlížet a také koordinovat ten dozor mezi eh, národními institucemi, jejímž cílem je eh, dozorovat eh, ty podezřelé stránky na internetu, které jsou často zdrojem dětské pornografie a jsou dostupné i velice citlivým kategoriím veřejnosti. Musíme prostě e, být obezřetní a e, analyzovat způsob, jakým jsou někteří mladí e, uchváceni určitými internetovými portály a také se pak někdy stávají předmětem určité agrese. A v tomto musíme být tedy aktivní. Chci říct ještě jednou, že Tady máme opravdu hodně, co, e, hodně velké množství práce, musíme být mnohem e, údernější než v minulosti vzhledem k rizikům, o kterých teď víme, že na internetu jsou. E, hodně také vkládám eh, naději do eh, mezinárodní eh, koalice proti těm pornografickým stránkám, jejich rozšiřování přes internet a půjde také o to, abychom se snažili lokalizovat ty jednotlivé E, kriminálníky. A teď e, ještě e, ohledně komitologie. Doufám, že ta koalice bude moct zahájit svou činnost již v únoru 2009 a všem zúčastněním děkuji za podporu. Teď je tady otázka pana Aylwarda ohledně teroristických hrozeb. Pane komisaři. Je réponds Odpovím panu Ilwardovi. Podmínkou efektivního boje proti terorismu a jiných forem, jiným formám zločinu je ujistit se, že správné osoby získají ve správný čas správnou informaci a to je velká výzva pro Evropskou unii. My se budeme snažit podporovat efektivní výměnu informací mezi policejními složkami členských států. Rámcové rozhodnutí z 18.12.2006 která je označována jako švédské rozhodnutí, kterou by měly všechny členské státy uplatňovat eh, od poloviny roku 2000, od poloviny prosince 2008 se týká právě výměny informací mezi policejními složkami členských států. Toto rámcové rozhodnutí vyžaduje, aby policejní složky členských států, které dostanou žádost o informaci, okamžitě zpracovaly tuto žádost za využití kritérií, která budou v souladu s kritérii, která se uplatňují v rámci národních žádostí o informaci. To je tedy první prvek toto rámcové rozhodnutí. A další rozhodnutí je tzv. prymské rozhodnutí z 23.6.2008, kde je obsažen detailní mechanismus pro výměnu specifických kategorií údajů, takových věcí, jako jsou profily DNA, otisky prstů, státní poznávací značky automobilů a to vše proto, aby bylo možno vést trestní vyšetřování. V rámci tohoto rozhodnutí rady z Prim si členské státy dávají omezený přístup ke své databázi DNA a databázi otisků prstů, by bylo možno ověřit, zda zde existují schody. Je to velmi zajímavé, protože tato vize rady umožňuje velmi efektivní výměnu informací o DNA a otiscích prstů. Samozřejmě v této oblasti hraje klíčovou roli Europol. Informační systém Europolu SIE umožňuje členským státům určit, zda pořádkové síly jiných členských států mají k dispozici potřebné informace na operační úrovni, ale samozřejmě aby Europol mohl hrát svou roli, tak je nutné, aby členské státy uspokojivým způsobem eh, doplňovaly informace do tohoto informačního systému Europolu. Teď tedy budeme muset eh, naplánovat nová ustanovení a nové mechanismy pro výměnu informací v rámci příštího pětiletého programu, který bude následovat po Hákském programu. Tento program bude muset zajistit koordinovaný a konzistentní přístup v rámci výměny informací. A potřebujeme do tohoto pětiletého programu zahrnout také strategii Evropské unie, v oblasti řízení informací, ale samozřejmě, když někdo říká, Výměna informací musí jedním dechem dodat také ochrana osobních údajů. Tato strategie musí umožnit, umožnit globální přístup k výměně informací, který bude odpovídat potřebám policejních složeb, bude spočívat také na interoperabilitě systému informací a výměny informací. Takže toto je má odpověď panu Elwardovi. Já tady zase shrnu otázky pan Aylward, paní Doyle a pan Rubik. Ze všeho nejdříve pan Aylward. Uh, Já bych poděkoval panu komisaři za jeho odpověď. Velice stručná doplňující otázka. Co Evropská unie dělá, aby konfiskovala veškeré výnosy teroristických činností? Kolik eh, agentur se zabývá touto otázkou v Evropské unii? Thank you indeed. Děkuji. A požádala bych pana komisaře, zda je zajištěna plná spolupráce mezi 27 členskými státy, co se týče výměny informací mezi policejními orgány. Pokud tomu tak není, tak které země eh, tomu tak nečiní a irská vláda požádala o nějaký opt-out v této konkrétní oblasti? Pan Rubik. Frau Präsident, äh, Herr Kommissar, ich möchte Sie fragen, äh, gibt es eigentlich ein Sicherungs- Pane komisaři, rád bych se zeptal, zda existuje koncepce bezpečnosti, co se týče e, určitých hrozeb v případě jaderných elektráren. Sur e, la co se týče eh, konfiskace eh, výnosů z trestné činnosti, eh, z těch různých trestných aktivit, tak samozřejmě my jsme teď ponořeni do studie soudce Jean-Louis Bruguer eh, dostal eh, na starost eh, dozor nad programem SWIFT. To je právě program v té, k této problematice. My dostaneme brzy k dispozici závěry od soudce a rovněž soudce Bruger musel zkontrolovat, eh, zdali se vše děje při plném respektování osobních údajů, takže to nepochybně eh, zjednoduší eh, konfiskaci prostředků určitého počtu osob, které by tedy dali dohromady určité výnosy z nějaké své trestné činnosti. A teď k výměně informací. Já už jsem vám řekl, že e, tento systém, e, který vlastně spravuje Europol, by mohl být mnohem účinnější, kdyby členské státy e, přistupovaly k poskytování informací eh, způsobem, který by byl transparentnější a také, kdyby měli více důvěry v celý tento systém. Eh, tady jde především právě o to vytvořit eh, určité klima důvěry mezi orgány, které se zabývají spravodajskou a výzvědnou činností v jednotlivých členských státech, aby ty výměny byly mnohem efektivnější. Já jsem neslyšel hovořit v tomto směru o žádné výjimce a jinak si myslím, že jsem v podstatě podstatě zodpověděl všechny dotazy. Ještě k těm hrozbám eh, vůči nukleárním elektrárnám. Ano, eh, teď máme také určitý text o kritických infrastrukturách a mezi nimi jsou samozřejmě uvedeny i jaderné elektrárny a komise v tomto směru navrhla e, text, který by e, mohl přispět k lepšímu dozoru e, nad těmi kritickými infrastrukturami. A teď poslední otázka k panu komisaři ohledně imigrační politiky v Evropské unii. Je to otázka od pana Franci. Já tedy odpovím panu Francovi. Globální přístup k imigraci, který byl přijat Evropskou unii v roce 2005, se snaží odpovědět na výzvu, kterou představuje imigrace pro Evropskou unii jako celek. Tento globální přístup spočívá na posílení dialogu a spolupráce s třetími zeměmi ve všech oblastech migrace s cílem vytvořit partnerství pro lepší řízení migračních toků aby bylo možno dát konkrétní náplň tomuto globálnímu přístupu k migraci, tak Evropská komise podporuje iniciativy spolupráce s třetími zeměmi v oblasti imigrace a azylu. Například program ANAS, který financoval více než stovku projektů v období 2004 až 2006, nebo následný program Migrace a azyl, který měl rozpočet 205 eh, milionů euro na období 2007 eh, až 2010. Mezi iniciativami, které byly vybrány v rámci roční výzvy k předkládání projektu, tak eh, mnoho těchto iniciativ je navrhováno členskými státy ve spolupráci s třetími zeměmi. Uveďme příklad. Na základě programu ANS Komise financuje španělsko-marocký projekt, který se zabývá řízením sezónní migrace z provincie Benzliman v Maroku a provincie Uelva ve Španělsku. A zároveň také tento program podporuje spolupráci mezi Španělskem a Kolumbií, aby podpořil tzv. cirkulární migraci. Zároveň jsme také financovali dočasný návrat občanů Kapverdských ostrovů, vysoce kvalifikovaných, eh, kteří působí v Portugalsku, aby se tedy vrátili na Kapverdy a vedli tam eh, informační a školicí kampaně u potenciálních kandidátů na migraci. Kromě toho zde existují i geografické finanční nástroje. Evropský fond pro rozvoj, partnerské nástroje, ty také přispívají ke konkretizaci tohoto globálního přístupu k migraci. Například Evropská komise nedávno podpořila vytvoření Centra pro řízení migrace v Mali. To je projekt, na kterém se podílely některé členské státy Evropské unie. Pokud jde o tento globální přístup, tak komise navrhla i nové nástroje, které by podpořily partnerství s třetími zeměmi. Aby bylo možno rozvinout synergii mezi společenstvím a členskými státy. Máme teď partnerství pro mobilitu, která představují nový nástroj, který zavádí Evropská unie, zatím tedy jako pilotní projekt. Tato partnerství pro mobilitu umožňují rozvoj dialogu a spolupráce Unie s třetími zeměmi v oblasti legální migrace, rozvoje, prevence a snížení nelegální imigrace. Podepsali jsme první partnerství mezi Evropskou unii a Kapverdskými ostrovy a Republikou Moldávie. V rámci těchto partnerství jsme předložili konkrétní nabídky na spolupráci, Například v rámci partnerství s Kapverdskými ostrovy Portugalsko navrhlo podepsání nového protokolu který by rozšířil současný protokol, který se týká eh, sezónní migrace kapverdských občanů do Portugalska. Jsou zde i jiné návrhy, jiné nástroje, jsou zde migrační bilance, které zachycují údaje o migraci z určitých zemí. Jsou zde i platformy pro spolupráci, kdy se v dotyčných eh, zemích, eh, združují hlavní zainteresované strany, zainteresovaní aktéři. Vytvořili jsme platformu spolupráce v Etiopii z iniciativy Spojeného království, plánujeme další v Jižní Africe. Konečně Fond pro integraci a Fond pro navracení mohou také pomoci členským státům k tomu, aby v třetích zemích uplatnili opatření, která budou fungovat před odjezdem těchto migrantů a kteří potom usnadní integraci kulturní, sociální a tak dále eh, v členských státech, anebo naopak opatření, která budou pomáhat migrantům, kteří se navrátili do zemí svého původu. Takže, jak jste slyšeli, uvedl jsem celou řadu příkladů, ale chtěl bych především říci, že jsem plně přesvědčen o tom, že je nutno, aby Evropa řídila migrační toky tímto globálním přístupem, který spojuje migraci s rozvojem a který umožňuje koordinované řízení migrace. Já si myslím, že toto je cíl, o který musíme usilovat a právě toto učiní z přístupu Evropy k migraci příklad pro celý svět. Takže já zase schrnu tyto doplňující otázky, takže nejdříve pan France a potom pan Berka. Děkuji vám za vaši odpověď, pane místopředsedo komise. Já souhlasím s vámi a také s tím, že jste nespokojen. My musíme být nespokojeni s těmito opatřeními, která jsou sice široká, ale musíme připomenout, že ilegální imigrace v Evropě nadále pokračuje, stejně jako obchodování s lidskými bytostmi a existují oblasti, kde je imigrace pořád obrovská, například středozemní moře směrem do Itálie. Francie zavedla určitou sérii bilaterálních opatření, ale ostatní členské státy se na tom nepodílí rychleji. A je důležité, aby komise pokračovala v této politice spolupráci. Musíme to uzavřít, takže prosím vás opravdu rychle. Máme velké, velké spoždění. Pan Berg. Um, Děkuji. Otázka se týká evropské politiky, oblasti humanitární pomoci, respektování lidských práv. Nedávno někteří lidé byli deportováni i když eh, tyto ženy byly vystaveny eh, ženské obřízce. Eh, členské státy by měly přijmout to společné prohlášení. Konkrétně v některých evropských zemích to není právní postup, čili jak byste pozbudili členské státy, aby přijali společné rozhodnutí v této velice citlivé obtížné oblasti. Pane komisaři, ano, Především bych rád odpověděl panu Francovi, že samozřejmě napřu všechny své síly k tomu, abych eh, rozvinul tento globální přístup eh, cestou partnerství pro mobilitu mezi celou Evropskou unii a třetími zeměmi. Máte pravdu, jsou zde určité členské státy, které mají úspěšné bilaterální dohody, ale je třeba, aby to tež platilo pro celou Evropu. A právě vzdůrazňujete rizika nelegální imigrace, která vyplývají z toho, že není dobře organizována legální imigrace. A potom ten příklad, který vy zde uvádíte, pane poslanče, to je příklad, který velmi dobře ukazuje, že politika navracení imigrantů musí být eh, vedena velmi citlivě. Nejedná se o to, abychom posílali občany třetích států do zemí původu, kde potom budou ohrožováni na životě a kde bude ohrožována jejich osobní svoboda, takže k tomu musíme přistupovat opravdu velmi citlivě a uvážlivě. Ke směrnici o navracení se nebudu teď vracet, vyvolala určité rozpory, ale umožňuje, pokud bude dobře transponována v členských státech, trochu dohlížet na to, jakým způsobem probíhá tato politika navracení. Já samozřejmě chci velmi pečlivě na toto dohlížet. Otázky 38 až 50 budou předmětem písemných odpovědí a teď přejdeme k otázkám položeným panu McCreevymu. První otázka je otázkou od eh, pana Angela Kase ohledně otevření tzv. uzavřených profesí. Děkuji. E, nejprve musím říct, že toto není jeden z obecných e, cílů Evropské komise a je na členských státech, e, aby tuto, tento požadavek sladili s volným pohybem osob. Samozřejmě jde o určitý výběr, o určitou selekci a o možný dopad na evropskou ekonomiky, ekonomiku. Takže e, Měrnice o službách umožňuje členským státům, aby provedli takový screening jednotlivých profesí a e, vyhodnotili e, vhodnot, vhodnost eh, případných dalších změn. Komise bude vycházet z judikatury a eh, evropské členské státy budou tedy muset předložit komisi eh, zprávu o těchto screeningzích, které byly provedeny a e, tím pádem e, se potom bude moci uvažovat, zdali ty uzavřené profese mají takovými zůstat, či zdali jsou e, ta uzavření a ta omezení neu, neopodstatněné. A členské státy tedy budou mít do prosince 2010 rozmyšlenou v té době potom Evropský parlament dostane od Evropské komise dokument vycházející ze všech těchto předchozích analýz. A pak samozřejmě případná deregulace těchto uzavřených profesí bude v tomto kontextu diskutována Samozřejmě, že eh, byly již eh, otevřeny eh, postupy pro nedodržení či narušení pravidel v těch případech, kde se již projevily některé záporné jevy ohledně přístupu k majetku a tak dále. Pak je tady ještě otázka volné hospodářské soutěže, kde se také projevuje tato problematika a e, kde se očekávají e, další zprávy ohledně e, volné hospodářské soutěže. A samozřejmě že jde především o dosažení těch cílů, které jsme si vytýčili. Takže zase otázky poskládáme pan Kass, pan Rubik, paní Doyle. Děkuji, paní předsedkyně, chci poděkovat i panu komisaři. Já tomu rozumím. Rozumím tomu, co chce učinit komise. Komise chce vytvořit eh, prostě jednotný eh, trh a volný pohyb profesí, ale u některých profesí, kterým já osobně říkám uzavřené, a pro jejich výkon je třeba eh, předložit určitou finanční částku, například licence pro eh, taxikáře nebo eh, Eh, lékárnické profese. Eh, tam by mě zajímalo, co na to tedy eh, komisař by řekl. Další. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Domníváte se, že znalost místního prostředí a regionální rozměr by měly být zásadním prvkem pro to, aby tyto profese mohly být vykonávány. Děkuji. Další paní Doyle. Děkuji. Eh, jsou tady takzvaní eh, tour operátoři a další. Co se týče jednoho, jednotného trhu a volného pohybu, tak eh, já vím, že Eh, spolupracovníci komise dostávají další materiály. Ohledně uznávání kvalifikací je ta příslušná směrnice. Eh, tady eh, možná vzniknou problémy. Je tady možnost srovnávat tyto věci, tyto profese mezi jednotlivými členskými státy? Děkuji. Několik různých otázek zaznělo ze strany europoslanců. Jednak je to působnost této směrnice o službách, potom je tady nařízení, které se týká profesních kvalifikací. A směrnice o službách má v působnosti veškeré služby, které jsou poskytovány v Evropské unii. Jsou tam pouze omezené výjimky. Otázka lékárníků. O to se zmínil pan Angelakis. Tady probíhá eh, řízení proti všem členským státům v oblasti těchto profesí, co se týče eh, požadavků, které jsou uznávány. Všechny členské státy musí naplnit toto nařízení před 28. prosincem letošního roku a potom dojde vzájemné hodnocení, zda, co je proporcionální a co není. Dále otázka paní Doyle, otázka sáskařů, která se objevuje. Týká se to 15 členských států, kde řešíme tuto otázku v tuto chvíli, kde se k tomu má vyslovit soud. Pochopitelně sázkařství je také služba, která spadá do působnosti této směrnice a tyto otázky musí být řešeny v různých fázích postupu a řízení proti členským státům v této oblasti. Také řešíme další eh, možné porušení postupů ze strany členských států právě v této oblasti. Dobře, takže teď přistoupíme k otázce pana Papastamkose o agenturách, které provádějí kredit, úvěrový rating. Pane komisaři. Komise Komise sleduje eh, působnost těchto agentur v posledních letech a po rezoluci Evropského parlamentu z roku 2004 Evropská komise velice pečlivě sleduje tuto oblast. Je nutné právně řídit činnost těchto agentur. Co se týče Komise pro cené papíry z května Rok 2005 komise eh, přijala v roce 2006 eh, sdělení, kde se uvádí, že tyto služby musí podléhat jednak směrnici o službách a také samo regulaci, to musí být z požadavku ASCO. Musíme zajistit eh, uspokojivé odpovědi na znepokojící otázky, které se týkají fungování těchto agentur. Musíme neustále monitorovat vývoj v této oblasti. Také je důležité, aby v rámci Cezaru jsme sledovali naplňování těchto opatření a podali zprávu, jak ta situace vypadá. Dále sdělení, které můžeme zvážit předtím, než budeme mít legislativní iniciativu, eh, je důležité eh, zvážit, jak se vyvine situace, také otázka selhání trhu a otázka postavení eh, těchto agentur v jiných koutech světa. Finanční krize poukázala na tento problém. Od roku 2007 eh, řešíme také krizi v oblasti důvěry. Je to velice složitý fenomén, do kterého jsou zapojeni nejrůznější aktéři. Musíme řešit eh, kořeny tohoto problému, které vznikly v oblasti rizikových hypoték. Tyto úvěrové agentury se nechovaly uspokojivým způsobem, vznikal tady konflikt zájmů a je důležité zajistit patřičnou transparentnost a řízení těchto agentur. E, krize rizikových hypoték je důkazem toho, že tyto agentury a jejich postavení musí být posíleno také z tohoto důvodu, v červnu v loňském roku komise přijala regulační nařízení, kdy koncem roku 2008 kolegium přijalo rozhodnutí, že tyto úvěrové agentury se souhlasem Evropského parlamentu a rady změní a zlepší své fungování. Takže ještě dvě otázky. Pan Papastamkos a pan Rian. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Vy osobně v roce 2006, když jste odpovídal na otázku, kterou jsem vám položil, tak jste řekl, cituji, podle eh, indicí Evropské komise, regulační orgány komise Eh, prostě nepředloží nové legislativní návrhy v oblasti eh, těch ratingových eh, agentur. Teď po krizi nám říkáte, že je zapotřebí, aby tady existoval regulační rámec, který by byl striktnější. Jistě ano. A já se táži. Chci Reagujete eh, na tyto věci v komisi? Děkuji. Já vím, že komisař předložil návrhy ohledně ratingových agentur a dalších věcí, které by na finančních eh, trzích zajistily, aby se obdobné situace neopakovaly jako současná krize. Ale táži se, jaké chce eh, návrhy komise předložit, aby podpořila růst a konkurenceschopnost skutečné ekonomiky, především eh, sektoru malých a středních podniků, což je čím dál tím důležitější, jelikož řada podniků v Evropě zažívá uh, úpadek uh, a recesi. Pane komisaři, pan Papastamkos uh, měl první otázku. Já bych chtěl reagovat na, ten, na tu zprávu z roku 2005. My jsme tehdy řekli, že budeme ratingové agentury sledovat a sledovat jejich aktivity a v roce 2007 když se vlastně krize těch takzvaných subprimes dostala k vrcholu, tak jsme také vyjádřili nespokojenost s tím, jak ratingové agentury postupují ve své práci. A v prosinci 2007 eh, jsme také přijali další kroky a v našich eh, projevech a eh, komentářích eh, to prostě bylo jasně tehdy řečeno, nebylo to tam pouze zmíněno jako určitá možnost a postupně se to přetavilo do konkrétního návrhu komise v roce 2008 a teď je to tedy návrh, který leží v Evropském parlamentu a v Radě ministrů ohledně eh, věrohodnosti těchto agentur, eh, tak samozřejmě my eh, ve světle měnících se podmínek tyto, tento přístup zpřísňujeme a je prostě jasné, že když se fakta mění, že se člověk musí také změnit. To jistě dokládá řada situací a jevů v tomto století i v předchozím a e, vztahuje se to také na ratingové agentury a e, další. Další kolega tedy položil legitimní otázku, e, co činí Evropská unie, aby prostě se investovalo více do skutečné ekonomiky. Ano, eh, byly tady určité eh, nedostatky, určitá prázdná místa ve finančních eh, nástrojích a posledních měsících, jak jistě pan kolega ví, byla Evropská komise v centru všech snah o koordinaci těch případných stimulujících opatření. Samozřejmě to i nadále zůstává především v rukou členských států, eh, které mohou eh, přijít s finančními pobídkami, pokud se eh, rozhodnou, že je to tak vhodné. Je to především na zodpovědnosti členských států a jejich vlád, nicméně i komise Eh, v rámci našeho rozpočtu eh, se připravila a eh, má tedy k dispozici určité prostředky, kterými chce podpořit náš plán obnovy. Eh, existuje tady tedy určitý počet iniciativy, eh, které by měly podpořit eh, právě ty malé a střední podniky a také jde například o statut Evropské soukromé společnosti a další věci, které teď vlastně projednávají jednotlivé obchodní komory v členských státech. Teď je tady otázka pana Michela ohledně finanční krize. Pane komisaři? tuto chvíli evropské vlády a evropské invest, eh, instituce musí prokázat eh, vůli, eh, odhodlání a chuť k realizaci evropského plánu obnovy, prokázat i určitou míru flexibility při přijímání rozhodnutí, i konkrétně o e, státních e, podporách, státní pomory. Jde tady, e, pomoci, jde tady samozřejmě i o zadávání veřejných zakázek v následujícím období a je tedy zapotřebí, aby ekonomiky měly možnost se přizpůsobit. Tato flexibilita nicméně neznamená, že Evropská komise bude měnit eh, pravidla vnitřního trhu nebo že je změnila. Eh, samozřejmě eh, je tady určitá cyklická revize. Naposled proběhla v roce 2007, přišla s určitými doporučeními, ty je třeba dodržet a e, takzvaná Single Market Review stále platí a jsou tady určitá e, tržní opatření, která e, především obsahují princip silnějších smluvních práv a také se týkají statutu malých a středních podniků. Eh, je třeba restrukturalizovat eh, ten rámec eh, dozorových institucí a opatření tak, aby jsme se vyhnuli nepříjemným překvapením a propadům a nějakým záporným Eh, situacím v oblasti úspor. A eh, konkrétně i ten návrh ohledně rentingových agentur, pokud bude rychle přijat, pomůže eh, v následujících měsících. Evropská komise chce také v brzké době Eh, přijít s návrhem ohledně eh, těch eh, dozorových institucí. Je třeba reagovat na nebezpečí, ale zároveň podporovat všechny šance a mobilizovat Eh, příležitosti a jde o lepší spolupráci a koordinaci mezi národními eh, dozorčími orgány a jde o to, abychom eh, zamezili jakémukoliv ochranářství a jde o posílení vnitřního trhu. Flexibilita také neznamená změnu v principech vnitřního trhu a e, finanční e, pokles e, vlastně ještě více obnažuje nutnost jednotného trhu a dodržování základních svobod a dodržování principu nediskriminace a přiměřenosti. A jde tedy o to, abychom ještě více koordinovali naše aktivity. Rovné podmínky pro všechny jsou výhodné pro členské státy i pro podniky, tak jak to bylo stanoveno již v roce 1992 poprvé a je třeba podporovat vnitřní trh a plán obnovy pro posílení ekonomiky. Teď tedy ty dvě otázky od pana Michela a pana Homla. Děkuji. Doufám, že se vám zlepší hlas. Chtěl bych poděkovat eh, panu komisaři za jeho odpověď a říct mu, že jsem velice rád, že protekcionářství se nám nevrací, protože to by naznačovalo, že nedojde k obnovení. Chtěl bych požádat pana komisaře, aby hovořil o tom samotném oživení. Už eh, nějakou dobu jsme měli možnost si vyslechnout poznámky pana Tršeta, který říkal, že se obnovuje a přichází toto oživení, které by se mělo objevit hlavně v roce 2010. Mohl by pan komisař tedy začít hovořit o budoucnosti, abychom nestratili naději, aby hovořil o příležitostech Evropy, aby byla skutečně konkurence schopnější, protože ta krize neustále pokračuje. Musíme dodržovat řečnickou dobu, tak to nemůžeme pokračovat. Pan Crowley. Chtěl bych poděkovat panu komisaři za jeho odpověď. Za, také bych chtěl dát radu, abyste se dal trochu whisky s citronem a s horkou vodou. Co se týče vaší odpovědi a hlavně ekonomického plánu oživení, během posledních několika měsíců se zdůrazňuje především koordinace, abychom spolu zvládli finanční krizi. Má otázka zní, udělali se nějaké plány co se týče eh, nastupujícího prezidenta Baracka Obamy, do jaké míry můžeme spolu spolupracovat a jaká míra spolupráce je žádoucí. Pan komisař, prosím. Ano, souhlasím s panem Mitchellem, že ochranářství není odpovědí. Jsem si jist, že celá řada členských států eh, to vidí jako příležitost, aby se vrátili k ochranářským opatřením. Ale chtěl bych říct si dvě věci. V první řadě musíme být obezřetní, musíme naplňovat evropské právo, musíme eh, zabránit jakémukoliv opatření, které by šlo proti pravidlům Evropské unie. A za druhé těm členským státům, eh, které věří v tento proces, bych chtěla říci, že tedy podle mého názoru i podle názoru pana Mičla by došlo k prodloužení ekonomické krize. Vždy budou existovat různé názory, co se týče tohoto přístupu. Řada europoslanců má možná naprosto opačný názor. Za druhé, také souhlasím s panem poslancem Mitchellem, když říká, že by bylo dobré nastavit rovnováhu. Neustále se negativně hovoří o hospodářské krizi, zpomalení. Měli bychom být realisté, Neměli bychom být příliš velkými pesimisty. Svět, ve kterém žijeme, ať už jsou to naše členské státy nebo i jiné státy, které nejsou členy Evropské unie, tak tady je určitá eh, tendence příliš se eh, zaměřit na ten negativní ekonomický pokles. Eh, musíme se podívat na ekonomické prognózy, musíme být realisté, ale musíme nastavit také rovnováhu mezi tím velkým pesimismem a realismem. Pokud eh, budeme eh, Pochopitelně důvěra je velice křehká věc a trvá velice dlouho ji opět nastavit. Nemůžeme to udělat lusknutím prstu. Takže velice vítám poznámky, které zazněly z úst předsedy Evropské centrální banky že tedy dojde k oživení v následujících letech, ale musí ten náš eh, postoj být vyvážený. Co se týče další otázky, jsou to ekonomické, finanční záležitosti, které budeme probírat s americkou administrativou. Máme velice přísný protokol, který se uplatňuje také v USA, zcela jistě jej dobře znáte. Je to také otázka přechodu té nové prezidentské administrativy. Co musíme udělat, jakmile začne pracovat eh, prezident, musíme se obrátit na ministra financí. Máme celé řady for, které probíráme, například Transatlantická ekonomická rada, nebo dialog v oblasti ekonomických pravidel a tak podobně. Čili jakmile začne působit eh, administrativa prezidenta Obamy, budeme mít okamžitě kontakt eh, s našimi eh, protěžky. Děkuji vám. Děkuji vám. Otázky 54 až 66 budou odpovězeny písemně. Teď budeme pokračovat ve 21 hodin.